Vážení kolegové, dalším bodem dnešního programu je eh, sdělení komise a rady k dosaženému pokroku eh, v přesídlení eh, zadržených z guantánama a uzavření základny na respektive věznice na guantánamu Nejprve dám slovo radě. Prosím, pane ministře. Děkuji, paní předsedkyně. Jak víte, Evropská unie dostála svému závazku vůči prezidentovi USA Obamovi, totiž převzít odpovědnost za vězně z Guantanama. Přetav, bylo to přeformováno do konkrétních, do přímých kroků eh, v deklaraci, které přijala Evropská unie, tady všechny členské země spolu s komisí 15. Eh, června loňského roku. Všichni, všem nám samozřejmě jde o to, abychom respektovali legálnost tohoto kroku a zároveň práva zadržených a k tému závazku se hlásí i USA. Samozřejmě je dobré, aby Guantanamo bylo co nejdříve uzavřeno. Existence této věznice byla obrovským jak se zdrojem propagandy pro al qaidu Před rokem bylo ohlášeno uzavření Guantanama, tento termín nebyl splněn, ale je pravda, že zde jsou určité potíže, které souvisí například s tím, že někteří zadržení nemohli být eh, najednou zasláni do Jemenu. Navíc je to věc, která je velmi kontroverzní v členských zemích. Eh, I když vítáme skutečnost, že prezident Obama a americká vláda vytrvali ve svém záměru uzavřít Guantánamo navzdory silné opozici, eh, dokonce i v kongresu a to nejenom mezi republikány, ale i mezi demokraty. Ovšem část zadržených již opustila toto zařízení Guantanamo a e, proběhne e, soudní řízení s nimi před běžnými americkými soudy. E, Mohamed Alit, který byl obviněn, který, pardon, který je podezřelý z toho, že stál za útoky 11. září byl také mezi nimi. My jsme vždy eh, ve svých kontaktech s USA a také během nedávné eh, návštěvy zvláštního amerického vyslance v těchto věcech v Bruselu Jde mimochodem o člověka, který dříve měl na, stav, na starost vztahy mezi EU a USA, nyní tedy eh, byl pověřen eh, celou problematikou uzavření Guantánama. Takže během jeho nedávné návštěvy v Bruselu v rámci našeho pravidelného dialogu o lidských právech s USA eh, jsme jakožto EU vyjádřili um, své znepokojení nad případným používáním těch vojenských komisí, vojenských soudů. Uh, a zopakovali jsme své stanovisko, eh, tedy v tom smyslu, že samozřejmě jsme proti trestu smrti. EU vždy zastávala toto jednoznačné stanovisko ve vztazích s USA. A také v rámci transatlantického dialogu mezi našimi parlamenty jste jistě měli možnost vyjádřit stejný názor, stejné stanovisko. Domnívám se, že my v Evropské unii jsme splnili svoji část dohody s USA. Ty závazky jsou obsaženy v tom společném prohlášení, o kterém jsem se zmiňoval. A některé členské země tedy již souhlasily s tím, že přijmou osoby, které jsou nyní zadržovány na Guantanamu. Aktuální čísla vypadají takto, Tady alespoň pokud o členské země, které zatím kvantifikovaly počet osob, které jsou ochopny přijmout, včetně Švýcarska, jakožto součástí šengenského prostoru, Tady v současné době jde o e, číslo 16. Samozřejmě to rozhodnutí přijmout e, zadrženost z Guantánama či nikoli e, je plně v rukou každé členské země. Mechanismus dohodnutý ministry vnitra 27 podle dohody s USA respektive tady my jsme trvali na uzavření Guantanama, protože ta situace eh, jde proti lidským právům a proto jsme také přislíbili takovouto výměnu. Ovšem jde o zcela svrchované rozhodnutí každé členské země podle toho, jaká je kapacita té které země eh, přijímat zadržené z Guantánama. Můžeme říci, že 442 osob tam bylo zadržováno v době, kdy se Obama ujal úřadu. Z toho asi 40 již Guantánamo opustilo. Existence tohoto střediska představovala závažný problém pro transatlantické vztahy a společné prohlášení o uzavření Guantánama bylo vypracováno na základě dohody či předpokladu, že do budoucna by se něco podobného nemohlo opakovat a že se to nebude opakovat. A určitě stanovisko EU přispělo eh, ke změně pohledu USA, ke změně americké politiky, pokud je o Guantánamo. Jak jsme již uvedli a rovněž je to obsaženo ve společném prohlášení, chceme proskoumat možnost vytvoření souboru společných zásad pro EU a USA, které by představovaly eh, společný základ pro náš boj proti terorismu do budoucna. Ehm, o tom tady také hovoří to společné prohlášení. Je v zájmu celé EU aby eh, Guantánamo bylo uzavřeno a vítáme skutečnost, že prezident Obama i nadále trvá na tomto svém záměru. Děkuji, pane ministře, prosím, pane komisaři. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, Evropská unie, včetně Evropské komise, konsistentně volala po uzavření eh, vazebního eh, střediska v Guantanamském zálivu jak uvedl pan ministr, eh, eh, Evropská unie eh, nastavila jaksi dvou, dvouvrstevný systém. Jednak 4. června 2009 vzniklo to společné prohlášení, bylo přijato společné prohlášení se svými přílohami a dále EU a USA se dohodly také 15. června 2009 na uzavření Guantanama budoucím boji proti terorismu. V závěrech rady se jasně říká, že přijímání bývalých zadržených a určení právního statutu, jak právního statutu, spadá výlučně do pravomoci přijímající členské země nebo eh, členské země šengenského prostoru, přidružené tedy do šengenského prostoru. Eh, s tím, že těto zadržení mohou mít bývalí zadržení mohou mít přístup podle platné vnitrostátní legislativy eh, k reintegračním programům. Eh, předseda rady 16. června loňského roku napsal spolupředsedovi eh, Evropsko-americké pracovní skupiny pro zadržovací mm, střediska, kdy jsme tedy napsali o společném boji proti terorismu. Jsou tam obsaženy, obsažena jednoznačná slova ohledně proces, procedurálních záruk, jako přístup k soudu, eh, Týká se to také transferu mezi vazovními zařízeními. Hovoří se tam také o eh, nepřípustnosti mučení. Je zmiňováno mezinárodní právo. Komise považuje tyto záruky za důležité pro další vedení dialogu protože to přispívá k větším jasnosti ohledně toho, že v boji proti terorismu je třeba respektovat právní stát a mezinárodní právo, včetně mezinárodního práva v oblasti lidských práv, eh, v oblasti uprchlíků a v humanitární oblasti. Jak již bylo uvedeno, Evropská unie je proti trestu smrti a zasáhla v konkrétních případech eh, vůči třetím zemím, včetně USA. Někdy eh, se zabránilo Eh, popravě. Komise bude podnikat i konkrétní kroky, pokud bude trest smrti uvalen na bývalé zadržené z Guantanama, kteří, eh, se kterými proběhne soudní proces před americkým soudem nebo vojenským soudem v Americe. Komise si cení dosadních kroků prezidenta Obamy k uzavření Guantanama a doufá, že bude dosaženo dalšího pokroku v této věci do budoucna. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A Nyní za jednotlivé politické skupiny, poslanské kluby, jako první pan eh, Sala Franka na dvě minuty za PPD. Vážená paní předsedkyně, eh, Vážený pane předsedo, pane komisaři, Evropská unie eh, se vyjádřila k situaci zadržených Guantanamo a to po několikáté různými usneseními. Prezident Obama řekl, že se zavazuje k tomu, že vazební zařízení v Guantanamo zavře za rok. Toto datum bylo eh, dva, prošlo 22. února. A to nám ukazuje, že je jednodušší sliby vyslovovat, než je potom dodržet. Osobní zástupce prezidenta Obamy Eh, navštívil různé členské státy Evropské unie a žádal o podporu. za různých podmínek, které komisař zmiňoval. Je to situace, která mm, vyplývá ze situace ze Spojených státech. Evropská unie chce tady spolupracovat, ale jen za určitých podmínek. Například mm, za podmínky bezpečnosti pro naše členské státy. A v tomto smyslu bych eh, rád připomněl rozhodnutí, které, které učinili některé členské státy, včetně eh, předsednického státu. Chtěl bych se zeptat předsednictví, jestli má v úmyslu ještě se pustit do dodatečných opatření k tomu, abychom se pokusili eh, zharmonizovat reakce členských států na pozadí celé situace, třeba ta situace, která existuje v Jemenu. Uh, a nebo jak to vypadá? E, rozhoduje si tady každý stát za sebe individuálně. A poslední otázka, paní předsedkyně. 100 ze 190 vězňů e, e, jsou, byly poslány do vlastních zemí, do třetích zemí, 40 dalších zůstává ve Spojených státech, ale 50 nemohlo být propuštěno, protože neexistují dostatečné důkazy proti těmto lidem, eh, důkazy jejich viny, ale stupeň eh, nebezpečnosti eh, těchto vězňů vedl americkou vládu k tomu, že je nepustila. Co si myslíte o této situaci 50 zadržených, kteří nepodléhají jurisdikci Spojených států? A teď paní Gomez má dvě minuty. Guantanama, tedy Bushova administrativa, paní předsedkyně, eh, to nemohlo všechno vzniknout bez podpory některých eh, evropských spojenců a zmlčení Evropské unie. Takže musíme ehm, udělat vše proto, abychom ehm, uzavřeli tuto špinavou kapitolu naší historie. Transatlantická spolupráce, boj proti terorismu, Schengen, to eh, všechno jsou, je, mm, jsou mm, je propojení tak, abychom mohli převzít kolektivní zodpovědnost a vyřešili problém ehm, vazebního zařízení Guantanamo. Eh, problém se prodlužuje a všechno, co jsme udělali, byla bilaterální dohody s USA a určitými členskými státy. Některé členské státy spolupracovaly mm, o, v otázce mimořádného vydání Rumunsko, Německo, Polsko, Velká Británie. A e, je to otázka společné zahraniční politiky a politiky bezpečnosti. Když se podíváme na článek 24 Lisabonské smlouvy, tak je to něco, v čem bychom něco měli udělat. Měli bychom tady mít vzájemnou politickou solidaritu, kterou projeví členské státy. A vysoká zástupkyně ta eh, se chopila iniciativy podle článku 30. Eh, ta musí přijít se skutečnou evropskou politikou, tak abychom mohli uzavřít Guantanamo co nejrychleji a poskytnout podporu Ehm, a zaměřenou na sociální reintegraci lidí, kteří ehm, byli ehm, osvobozeni, mají právo na sjednocení rodiny. Má země Portugalsko byla průkopníkem, když nabízela podporu Obamově administrativě, tak aby mohl dosáhnout těchto cílů. Teď už eh, dostáváme eh, do naší země lidi, kteří neférovým způsobem byli posláni do vazebního zařízení na několik let do Guantanama. A teď jménem Aldi, eh, baronka Latford má dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedající. Některé evropské vlády se aktivně účastnily na nelegálním vydávání, moučení nelegálním zadržování, jiné poskytovaly podporu, jiné se tvářily, že nic nevidí. Takže Nebylo to něco, co by se jen tak dělo tam za oceanem někde jinde. Je to věc, ve které jsme byli zainteresovaní. Samozřejmě eh, my a kolegové jsme eh, léta volali po uzavření Guantanama, takže eh, vřele vítáme rozhodnutí pana prezidenta Obamy. Chápeme potíže s, s uklizením toho nepořádku, který po sobě zanechal prezident Bush, ale je skutečně frustrující, že stále tam 200 osob zůstává. Vítáme to, že například Chaliček Mohamed bude postaven před soud, když proč k tomu nedošlo už před osmi lety. Nejlepší eh, reakce na teroristy je přece odsouzení před eh, trestním soudem. Budeme nadále apelovat na evropské eh, vlády, aby přebírali více zadržených jednak v rámci transatlantické solidarity a jednak kvůli tomu, že sami byli komplicemi a nesou za to vinu. Také odoláme čínským hrozbám nepomáhá to, že USA eh, není schopno těch 17 Ujgurů přesídlit na americkém území. Eh, eh, Šach Almar, můj volič, který žije v Londýně s britskou ženou a čtyřmi dětmi, po osmi letech stále je v Guantanamo, v právním jaksi limbu. Je možné, že Eh, tady eh, dochází k pokusu eh, vrátit ho do romské země Saudské Arábie. Byl mučen nejenom americkými, ale i britskými tajnými agenty, takže ono by se to hodilo, abychom mu zabránili v tom, aby svědčil před britskými soudy. Jak jsem řekla, vítáme snahy o uzavření Guantánama, nicméně stavíme se proti vojenským soudům, vojenským komisím a dalším dalšímu zneužívání, ale také Evropa musí ještě vykonat více. Děkuji a nyní za eh, klub zelených paní Hautala na 1,5 minuty, prosím. Paní předsedající, pane předsedo rady, Vysocí zástupci Spojených států se setkali i se zástupci Evropského parlamentu. A parlament samozřejmě může hrát klíčovou roli, aby zajistil společnou politiku v oblasti přejímání eh, vězňů z Guantanama. Samozřejmě, že uzavření Guantanama je v zájmu evropského občana a má to i symbolickou roli. To je také názor Evropského parlamentu, který vyjádřil eh, v únoru minulý rok v jednom usnesení, ale rovněž jsme řekli, že nechceme hovořit pouze o Guantanámu. Současně chceme diskutovat o politice vězeňství ve Spojených státech a o trestech ve Spojených států, státech. V této oblasti je nutná reforma a to je diskuze, kterou musíme vést se zástupci Spojených států v dialogu, který jste zmínil. Ráda bych potrhla ještě jednu věc. Spojené státy sami provedli určitou bilanci týkající se vlastního systému zatýkání a tajného zatýkání. Spojené státy zatím ještě vůbec eh, neuvedly roli členských států a Evropské unie v tomto zatýkání. Děkuji. A teď pan Čanecký má minutu, prosím. Děkuji bardzo. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Rád bych podpořil poslankyně, která vystoupila přede mnou. Chci zdůraznit, že nemáme žádné důvody, či konkrét, nejsou konkrétní fakta, která by svědčila o tom, že že někteří těto zadržení byli eh, převezeni z členských zemí EU, například z Polska. Je třeba zohlednit i skutečnost, že prezidentem USA je nyní pan Barack Obama. Ten problém není výlučně eh, problémem jaksi zlé vlády George Bushe. Je to komplikovaná záležitost, složitá záležitost a hovořím o tom proto, eh, že tu dnes jsou zástupci španělského předsednictví. Pan ministr hovořil o tom, že Američané se nechtějí k něčemu zavazovat nebo neplní své závazky. Já chci připomenout, že Evropská unie opravdu se velmi dobře snaží o propuštění zadržených a podporuje. Členky, přijmete otázku pana Hotoli? Paní předsedkyně. Eh, Paní předsedkyně. Já jsem nereagoval, já, tak já jsem <laughs> reagoval jen na příspěvek eh, mé kolegyně, paní Hautala. Chce něco dodat? Kolega Čanecky možná neví, že 2. prosince poprvé eh, eh, akceptovala evropská vláda, že existuje eh, toto utajené eh, vězenské centrum eh, a to, že v Litvě to bylo, že to bylo tajemstvím, že tam existovalo toto vězenské zařízení CIA. Chtěl bych, chtěl bych poukázat na to, že litevská vláda teď vyvodí také důsledky z, ehm, a lituje těchto této záležitosti. Děkuji za tuto poznámku. Rád bych vás informoval o tom, že eh, jsem zástupce Polska a ne eh, Litvy. Děkuji. Další řečník je pan Scholz eh, za skupinu GUE a má minutu, prosím. Paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, Vítám, že se Evropský parlament znovu zabývá tématem neodkladného uzavření věznice na Guantanamu. Eh, připojuji se ke všem kolegyním a kolegům, kteří zde zastupují rozhodné jednání Evropské unie a členských států. Je to opravdu problém transatlantické spolupráce. 800 osob z více než 40 zemí zde byli podrobeni eh, zneužívání a nedodržování lidských práv bez procesu, bez určitého, bez určité spravedlnosti. Většina členských států Evropské unie prohlásili, že jsou připraveny pardon, neprohlásili, že jsou připraveny přijmout vězně. Myslím, že je to ostuda a myslím, že by komis, komise i rada měly odkryt otázku spoluzodpovědnosti evropských členských států. Myslím tím tu spoluzodpovědnost za to ilegální uvězňování. Možná, že bychom měli také otevřít tu otázku Guantanama jako mučícího místa. Myslím, že paní Eštnová a ostatní členové komise zodpovědní za zahraniční politiku by měli vyzvat Spojené státy, aby udělali tlustou černou čáru za kapitolou Guantanamo a touto ostudou. Jménem Evropy eh, eh, za svobodu a demokracii pan Matras má minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, jsem v západních Midlands, tedy to je domov takzvaného Tikten Talibánu, kteří byli zadrženi v Guantanámu. Musím souhlasit s tím, že zadržení a deportace lidí z jedné země, tak aby byli souzeni v druhé země bez nějakého soudního dozoru a jejich uvěznění v cizí zemi, to je skutečně hrozný proces. Je to útok na svobodu, demokracii, demokracii, eh, zodpovědnost a eh, přirozená eh, lidská práva. Mohu vám dát celý seznam. Seznam britských občanů, kteří byli donuceni mít to vězení tímto způsobem a kteří stáli před, nebylo to v rukou CIA a jeho programu vydání, ale bylo to rukou členských států Evropské unie. Byl tady evropský zatykač, který tento parlament hm, vytvořil. Bylo to vytvořeno v EU, takže než odsoudíte USA, tak se podívejte sami do zrcadla a e, podívejte se na vlastní pokrytectví. Děkuji. As a Member, Za nezařazený, e, pan Obermajer má minutu, prosím. Děkuji, paní předsedkyně uzavření Guantanama je určitě signálem toho, že USA eh, porušuje lidská práva eh, i v boji proti terorismu, ale musí toto být ukončeno a proto vítám tento krok. Slovensko, Itálie a ostatní členské státy se už eh, projevily ochotu přijmout vězně. Myslíme si, že musíme hovořit evropským jazykem Eh, tak aby se mohli vězni dostat i do jiných členských států. Jsou tady však tři body, které musí být vyjasněny. Za prvé, a eh, to um, musíme vyjasnit, je tady bezpečnostní riziko, které musí být vyjasněno pro přijímací zemi. Také konkrétní eh, situace vězně musí být přeskoumána a v poslední řadě, a to je zásadní, mělo by se předem vyjasnit, proč tento, tato postižená osoba nemůže být přijata v zemi svého původu. Děkuji. Děkuji. A teď jednotliví řečníci. Nejprve pan Coelho má dvě minuty. Prosím. Děkuji, paní předsedající. Pane úřadující předsedo rady, vážený pane komisaři, Guantanamo je jednou z největších chyb Bushové vlády. Šlo o porušení mezinárodních umluv, umluvy proti eh, mučení a ponižujícímu zacházení a proti nucenému eh, zadržování, té zbavení osobní svobody. Šlo o prolomení prezumce neviny a šlo o schvalování mučení. Pan prezident Obama měl pravdu, když řekl, že je klíčové uzavřít Guantánamo a eh, opět vybavit Ameriku tu morální eh, autoritou, o kterou přišla, když se používal tento nástroj v rámci boje proti terorismu. Hned v první den svého působení v Bílém domě prezident Obama ohlásil eh, skoncování eh, s, s procesy před vojenskými eh, soudy a převedení této agendy jenom na civilní soudy. My jsme dosáhli širokého koncenzu v Evropě a v Radě také částečně kvůli irácké válce, Ministři zahraničí 27. jednomyslně volali po uzavření Guantánama. A různé členské země, jak uvedl pan Salafranca, souhlasili také s tím, že přijmou některé ze zadržených, včetně mé země, Portugalska, také Itálie, Maďarsko, Španělsko, Řecko, Portugalsko. Ovšem musí jít o postup na základě evropské spolupráce, musí, musí být sdíleny, vyměňovány informace mezi členskými zeměmi. A pane úřadující předsedo rady, když vyjadřuje obavy ohledně aktuálního vývoje v USA, chci se dotázat, co podle vás může stále ještě Unie učinit eh, pro to, co zatím ještě nevykonala, eh, pro to, abychom zlepšili situaci. A co brání Unii v tom, aby pomohla? Děkuji. Pan Munis na dvě minuty. Paní Munis na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Guantanamo to byl právnický i humanitární omyl. Kromě toho to bylo jednostranné rozhodnutí Bushovy vlády. A rozhodně se tam nedbala, nedbalo lidských práv. Po Bushově eh, katastrofickém, po Bushově katastrofickém činu se Obama pokouší Guantanamo uzavřít. Uzavření Guantanamo to bylo jeho, jedno z jeho prvních rozhodnutí pro to, aby znovu obnovil důvěryhodnost Spojených států ve světě. Ale lhůta 22. ledna pro uzavření Guantanama uplynula a přesto zde máme ještě 192 zajatců, kteří jsou na Guantanamo. Musíme vyvinout a najít nějakou strategii pro to, abychom opravdu prosadili rozhodnutí prezidenta Obamy. Musíme se ujmout zajatců z Guantanama. Španělsko a jiné země to dělají a vychází ze společného sdělení z 15. července. Toto sdělení nám nabízí rámec pro přijetí zajatců. Z technické stránky se ale jedná o samostatná rozhodnutí jednotlivých členských států. Potřebujeme ale společný postup a solidaritu členských států Evropské unie. Parlament solidaritu vyžadoval už eh, na různých eh, zasedáních, obzvláště socialisté. Máme zde 50 zajatců, kteří mohou být propuštěni. To je eh, číslo, kterých by se, tedy těchto zajatců by se mohly ujmout členské státy. Je nás 27. Existují různé dohody mezi členskými státy a státy šengenského prostoru. Myslím, že by mělo dojít k výměně osvědčených praktik a zkušeností pro to, abychom eh, zapojili tyto vězně znovu do společnosti. Pan Weigl má minutu. Ehm, ehm, děkuji zástupcům eh, Rady a komise za tento proaktivní přístup. Ehm, co se týče Guantanama. Guantanama eh, je anomálie a je ostudná, je to ostudná záležitost od samého začátku, od chvíle, kdy vězení bylo otevřeno. A možná bylo, možná se dalo nalézt trošku více eh, porozumění pro tuto věc na samém začátku, ale teď už eh, toto pokračuje a eh, je eh, to ostuda pro nás všechny protože hodnoty jako respektování lidských práv a svobody nejsou dodrženy. A dnes ráno například jsem jsem našla dopis společné Task Force z Guantanamo. Je to, organizace, je to na organizace a možná by nás Možná bychom se mohli tomu zasmát, kdyby to nebyla tak vážná věc. Přišel tedy čas mm, vyzvat pana Obamu a říct, uzavřete e, toto e, ostudné vězeňské zařízení a ukončete toto pokrytectví. E, Paní Flotr, na minutu. Ano, děkuji. Já si přeji, abychom na evropské úrovni učili maximum pro to, abychom eh, povědli eh, členské země k tomu, aby se ujali odpovědnosti a přijali zadržené z Guantanama, eh, které jsou tedy jde vlastně obětě, třeba je přijmout v bezpečí na evropském území, ale všichni víme, že uzavření Guantanama to není konec otázky lidských práv, boje proti terorismu ani v USA, ani v Evropě. Uh, v USA, jak jste řekli, protiteroristický zákon, který stále umožňuje eh, preventivní vazbu bez jakékoliv omezení a eh, souzení před vojenskými soudy. To je jedna věc, a na druhé, ale v Evropě také eh, ti zadržení z Guantanama jaksi nespadli z nebe. Paní Hautala správně hovořila o vyšetřování, o výsledku vyšetřování v litevském parlamentu 22. prosince. To je třeba přivítat, zatleskat, tomu musí to sloužit jako příklad. My jsme nevyvodili závěry z této nelegální praktiky eh, provozované na evropské půdě. Já si myslím, že to musí být právě eh, předmětem práce Evropské komise a rady. Musíme vyvodit eh, veškeré závěry z toho, co probíhalo jakožto nelegální praktiky a co vedlo vlastně k možnosti Guantanama při a evropské členské země byly komplici. Eh, děkuji, mám tady celou řadu žádostí o slovo v rámci Catch the Eye. Pokusím se uspokojit všechny a bude to možné, pokud se předržíte jedné minuty. Nejprve paní Darty. Merci, madame eh, Děkuji, paní předsedající. Nejprve nedávno jsme se dozvěděli, že to zadržovací centrum v Guantanamu eh, nebude uzavřeno v roce 2010, tak bylo řečeno, ale do konce mandátu eh, prezidenta Obamy, to do roku 2013. Eh, došlo tedy ke skluzu v tom uzavření Guantanama, nicméně přece nám se můžeme z některých výsledků těšit. Také za ta vůle vyjádřena Evropou, protože není možné celé tak kritizovat USA kvůli Guantanamu a zároveň sami Eh, nevyjádřit dostatečnou vůli a ambice při řešení tohoto problému. Já jsem se nedávno sešla s Erikem Holderem, americkým ministrem spravedlnosti, který mi eh, vysvětlil, jaký je rozsah tohoto úkolu a také přání a vůli americké strany eh, podpořit ty evropské země, které chtějí pomoci s uzavřením Guantanama tím, že přijmou zadržené na evropském území. Musíme tedy koordinovaně postupovat, koordinovat to i s Američany, tak abychom eh, uzavřeli tuto kapitolu, eh, které jsme se my Evropané účastnili dlouhá léta. Eh, paní mm, Navráčilová na dvě minuty. Proč má Evropská unie snášet důsledky evropské politiky? Jednodušší je alibisticky říci, že by se Amerika a prezident, který plní svůj předvolební slib, ve kterém ho přední politici podpořili, aby se zkrátka s tímto velkým problémem vypořádali sami. Evropská unie má ale s tímto problémem mnoho společného. Teroristé přece ohrožovali a zabíjeli i v Evropské unii a nadále ohrožují celý svět, jehož součástí Evropská unie je. Už jsme zapodli, zap, zapomněli na útoky v londýnském metru, na Holandsko, Španělsko a na další teroristické útoky, které byly zmařeny proto jsme v tom problému s Amerikou společně. Týká se to nás všech. Naše pozornost by se v této fázi měla zaměřit na prevenci a eliminaci negativních vlivů na tyto osoby. Měli bychom vyvinout maximální úsilí a měli bychom pomoci těmto lidem při sociální integraci, proto aby se vrátili zpět do běžného života a začali řádný občanský život se svými rodinami. Děkuji. Děkuji, pan Ruiga. Děkuji. Rád bych eh, poukázal na to, o čem mluvila paní Flotr. Je přeci velice důležité na pomoci eh, zprávě eh, Obamově, aby se uzavřelo Guantanamo. To už žádáme dlouho. A je to nezbytně nutné, abychom my z evropské strany také poskytli nezbytnou podporu. To třeba tím, že ony osoby přijmeme které bychom přijmout měli. Ale nesmíme zapomínat se na to, že toto vězení existovalo, protože mm, tam eh, byly dodáváni lidé i z Evropy. A proto eh, to nemůžeme v žádném případě zatajovat. Eh, uzavření Guantanama musíme vyžadovat, ale zároveň musíme převzít zodpovědnost, protože i my ji neseme. Evropa se často dívala někam jinam. Předseda komise dnes a také když byl ještě portugalským premiérem, připustil eh, to, že vězni tam byli přiváděni přes portugalské území. Do Guantanama, děkuji. Nikolau. Paní předsedkyně, všichni souhlasíme s tím, že podpoříme rozhodnutí Spojených států amerických v tom smyslu, že bude uzavřeno Guantanamo. Některé členské státy souhlasily s tím, že přijmou některé vězně. A je to součást našeho společného úsilí s USA, našeho úsilí boje proti terorismu. Toto se už nesmí ovšem ve světě opakovat ani v Evropě. Rada Evropy předloží zprávu v březnu, kde se zmiňuje Spojené království, Rumunsko a Polsko, kde prý údajně jsou některé osoby zadržovány nelegálně. Nemůžeme tedy odcizovat na jedné straně Američany, vyžadovat uzavření Guantanama a přitom na, jak si přehlížet, že se to děje přímo u nás. Takže já bych navázal na předchozího řečníka. Se řekl něco velice kategoricky a to, že nelegální věznice existovaly i mimo jiné v Polsku a v Rumunsku, jakožto Polák. A chci říct, že nejsou žádné jednoznačné důkazy o tom, že tyto věznice existovaly v Polsku. A teď druhá poznámka. Myslím si, že v tomto sále není žádných sporů ohledně toho, že Guantanamo by mělo přestat existovat, ale vidíte, i pouhýma očima, že zbavit se Guantanama není tak jednoduché. Co bychom měli dál dělat? Došlo k nějakým změnám z hlediska třeba technik používaných na těch vězních, technik eh, postupu jejich výslechu. Víme, že dřív byli například e, podrobováni sapankové deprivaci. Máme jistotu, že byly tyto postupy opuštěny, paní Mové? Děkuji. Slyším, že kolegové jsou skutečně znechuceni vážným porušováním lidských práv, němž docházelo na Guantanamo ve jménu boje proti terorismu. A toto znechucení ale může být bráno vážně jedině, když přistoupíme i k nějakým reálným krokům, když se postaráme o to, aby to, co se dělo v Guantanamo nebo dokonce i v Maďarsku, bylo trestáno protože 12 členů opozice je právě v předvazební, eh, v předběžné vazbě. V Maďarsku dochází k neustálému porušování lidských práv a dochází k tomu již po dobu roku, podobně jako v Guantanamu. A já chci požádat, aby ti z vás, kdo chtějí toto téma brát vážně a chtějí nějakým způsobem přijmout a analyzovat tyto eh, kroky, Prosím, přihlašte se. Děkuji. A nyní pan ministr může reagovat. <clears throat> Děkuji, paní předsedající. Já bych tady rád eh, odkázal na velmi konkrétní body, které, které upozornil pan Šolc a pan Salafranka, Jemen. Nemám pocit, že bylo přijato nějaké rozhodnutí, nebo má být to, co se týče vztahu e, s Jemenem, co se týče tedy jemenských zadržených, kteří by se nacházeli na Guantanámu. První rada pro zahraniční záležitosti, která se konala v historii Unie, už přijala závěry, protože to předtím byly běžné rady jiného typu, čili po této nové radě byl závěr a usnesení, které vyzývalo Jemen k politickým změnám, hlubokým změnám, ale v žádném případě zde nebyla zmínka o Guantanamu. My se samozřejmě držíme těchto e, závěrů a jak víte, 27. ledna byla v Londýnu konference na podporu. A co se, to je to, co říkal pan Scholz ke Guantanamu a příp případné změny statutu tohoto území. Tento statut je výsledkem smlouvy, mezinárodní smlouvy mezi Spojenými státy a Kubou z roku 1903, čili to je naprosto bilaterální záležitost. A je to tedy bilaterální dohada, dohoda. Vězení na Guantanámu představuje hluboké narušování eh, některých lidských práv a my to nemůžeme tudíž eh, tolerovat a nemůžeme dopustit, aby se tato situace opakovala. Sledovali jsme, co se tam děje, protože jsme také chtěli eh, spolupracovat s prezidentem Spojených států, který chtěl uzavřít Guantanamo. Nejenom, že to chtěl, ale také revidovat eh, vězeňskou politiku ve Spojených státech. Eh, informace pana Balsa týkající se potřeb potřeby uzavří, nutné potřeby, tedy uzavří z důvodu porušování lidských práv, tak toto je naprosto správné. Protože jsme viděli, že tam docházelo porušování lidských práv. Ovšem dochází k porušování v dalších státech, jinde na světě, na celém světě, i ve státech EU. A nemůžeme na těchto základech říci, že jenom kvůli tomu, že jinde dochází k porušování, nemůžeme zavřít Guantanamo, čili to nelze ne, ne, takto uzavřít. Spojené státy a EU spolupracovali velmi dlouho. 15. června 2009 Spojené státy a EU se zavázaly, že budou spolupracovat na prohloubení celého portfolia lidských práv a jejich ochrany. Lidská práva byla zmrazena na Guantanámu, ale samozřejmě v kontextu boje proti terorismu bylo naprosto nutné eh, respektovat i nerovnosti, boj proti nim. My jsme šli touto cestou ochrany lidských práv, pan Coelho to řekl dobře, řekl, že je důležité, aby Evropská unie šla touto cestou, spolupracovala. Nejde ovšem pouze o rozhodnutí uzavřít Guantanamo ze strany Spojených států. Já už jsem o tom hovořil ve svém prvním vystoupení. Navíc musíme ještě eh, pochopit, že Obama se snaží skutečně otočit stránku v dějinách a snaží se vlastně přervat tento, toto propojení s minulostí. Ať už hovoříme o Guantanamu nebo o jiných věznicích. A proto jsme rádi za rozhodnutí pana prezidenta Obamy On chtěl po CIA, aby všichni, všichni tyto zadržení a političtí vězni byli na seznamu Červeného kříže, by se jejich eh, situace zlepšila. Američtí vyšetřovatelé už se nemohou opírat o výsledky vyšetřování na základě mučení a jak to bývalo běžné po 11. září a proto je stránku, jde o skutečně stránku historie, která je uzavřena. Co se týče e, převozů, musí být dodržováno mezinárodní právo, za to jsme rádi. A už jsme to říkali ve společném prohlášení. Jsme rádi za to, že došlo k zásadní revizi eh, americké politiky v oblasti zadržování, vyšetřování výslechů v boji proti terorismu. To jsme říkali explicitně ve společném prohlášení. Říkalo se tam, že bereme na vědomí snahu eh, Američanů tedy zajistit bezpečnost, ale zároveň tedy revidovat veškerá opatření podle dekretu z 22. ledna 2008. A jak řekla paní Mněs, Musíme mít spolupráci se spojenými státy. Kritika, eh, Evropa tedy kritizovala vězení a teď samozřejmě jsou nějaké závazky nebo povinnosti, jak pro spojené státy, protože je tu americká legislativa k, této, k těmto otázkám a pak jsou tu další omezení, totiž že z evropské strany je potřeba rozhodnout, zda máme či nikoliv přijmout eh, vězně z Guantanama. A stanovisko rady je jasné. Ano, spolupráce musí být, ale stále při dodržování práva na bezpečnost pro každého občana. Musíme vzít v úvahu ještě další principy a kritéria, čili jsme pro spolupráci, jak říkala paní Domes, potřebujeme spolupráci mezi Spojenými státy a EU ale také potřebujeme mezi spolupráci mezi členskými státy EU. Musíme spolu v tomto více spolupracovat, vést dialog. Část toho dialogu jde za rámec Guantanama a už to také bylo tady řečeno. Například eh, paní Autala o tom hovořila, pan Čarnecký také. Říkalo se, že je potřeba vést dialog se Spojenými státy o těchto otázkách, eh, hovořit o osudu obětí, o jednotlivých eh, deliktech, které spáchali zadržení, ale jak tedy už jsem řekl, musíme vést dialog se Spojenými státy v této věci. A na závěr, že je to jasné stanovisko EU ke Guantanámu. Je tu stanovisko týkající se uzavření. Tam skutečně to stanovisko je naprosto průzračné, čili zejména se zdůrazněním na neporušování lidských práv a základních práv, čili tady musíme odvést společnou práci se Spojenými státy protože stále se tu hovoří o Obamově politice, která je jiná než ta dosavadní, a která se tedy týká té protiteroristické politice a, a také způsobu vyšetřování a výslechu. Proto říkáme, že je potřeba opravdu spolupracovat se spojenými státy. Je to náš společný cíl. Děkuji. Děkuji, pane pan komisaři. Nejdříve chci potvrdit, že se domníváme, že v zájmu celé Evropské unie je uzavřít věznici v Guantanamu. A Evropská komise očekává, že americká administrativa udělá v blízké budoucnosti další pokrok v této oblasti. Já chci zdůraznit, že Spojené státy mají hlavní zodpovědnost za Guantanamo. Evropská komise je toho názoru, že EU by měla být při řešení této záležitosti nápomocná. Oba Mova administrativa již udělala určité kroky. Dále bychom také měli zmínit, že také Obama odsoudil různé mučící techniky a pan Salafranka se ptal na 50 zajatců, jejichž osud zatím ještě není rozhodnut. My se domníváme, že americká administrativa zde také u těchto případů pokročí a bude uděláno podobné řešení jako u ostatních komise zatím ještě nedostala zprávu Task Force, proto vám nemůžeme dát přesné informace, ale celkově se domníváme, že chceme spravedlivý proces pro všechny. A závěrem jsme dále toho názoru, že bychom měli přistupovat k této záležitosti jako EU koordinovaně a také budeme podporovat úsilí parlamentu v této záležitosti. Rozprava v této záležitosti je ukončena a my nyní přecházíme k dalšímu bodu na programu a to je ústní otázka na komisi a radu a týká se klíčových cílů pro konferenci smluvních stav CITES. A nejdříve se obracím na autora pana